Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Omlouvám se za pozdní začátek. Čekali jsme na pana předsedu, který má spoždění, ovšem nechci již dále čekat, on určitě dorazí. Já se jmenuji Diana Wallis, byla jsem původně zpravodajkou k Římu 2 k tomuto nařízení k nesmluvním závazkovým vztahům. A na dnešní schůzi se chceme zabývat tím, co zůstalo otevřené v Římu 2, když jsme se tímto nařízením zabývali s ohledem na práva vztahující se k osobnosti, či lépe řečeno k pomluvě. Pan předseda mezi tím dorazil, ale já bych pokračovala v úvodu. Já bych nyní ráda řekla, že se díváme na Řím 2, ale musíme si také uvědomit, že tento parlament se zabývá revizí nařízení Brusel 1. Brusel 1 se zabývá otázkou jurisdikce, která také se zabývá přeshraničními vztahy a Řím 2 se zabývá tím, jaké právo se aplikuje v těchto sporech. My jsme se zabývali tímto nařízením a těmito otázkami pomluv, ale vždy jsme věděli, že se k této otázce musíme vrátit, protože si uvědomujeme, že média jsou stále mezinárodnější a proto potřebujeme jistotu jak na straně vydavatelů, tak i médií, tak, aby věděli, pod který právní systém spadají a také jde o práva individuálních osob, na internetu, které také mohou být v rozporu s různými úpravami. A my jsme finalizovali určitý přístup v Římu 2 a myslili jsme si, že jsme dospěli k vyrovnání, k rovnováze. Rovnováha na straně jedné respektovala práva obětí, nebo bych opatrně měla říci žalujíc, žalovaných stran. A, t, a zde jde také o E, strany e, žalující, ale především tedy o odpůrce, kde došlo k porušení, narušení pověsti těchto subjektů, těchto osob. Ale na druhé straně jsou tady také práva médií, tisku, tak aby měli určité záruky e, vzhledem k žalobám před soudem. A my jako parlament jsme také předložili návrhy, o kterých jsme se domnívali, že jsou vyvážené a tisk a média s tímto byli spokojeni. A to souviselo se stranou žalující a bylo také řečeno, že když jsou tam určité nejistoty, pak můžeme potom dospět k e, řešení, ale komise e, pak dospěla k tomu názoru, že ta tato situace je příliš složitá a bylo to vyňato z nařízení. A proto jsme nyní v této situaci, kdy média jsou ještě mezinárodněji pojatá, než když se předkládal návrh na nařízení Řím 1. A také ve Spojeném království, v mém domovském státě, jsme dospěli k tomu, že naše titulky mohou být také označeny za určité urážky, libel tourism protože jde o to, že také různé eh, nežalující strany přicházejí do Londýna, kde předkládají své žaloby. A Evropa je společným trhem a proto musíme tyto věci také řešit. My jsme požádali komisi, aby zpracovala studii kudy komise tuto studii zpracovala, externí ex, experti ji zpracovali a zabývali se přitom eh, právem soukromým mezinárodním právem a pak jsme dostali od komise zprávu a také určité návrhy. Je jasné, že se dospělo k méně stejným závěrům, ke kterým jsme dospěli my jako parlament. Že je to mimořádně složitá záležitost vyvážit práva jednotlivců na soukromý život oproti právům na svobodu projevu, že je velice těžké udělat také výběr aplikovaného práva. Na jedné straně uznáváme, že to je složitá záležitost, ale ve většině právních systémů se dává spíše přednost právu žalující strany. A když budeme z tohoto vycházet, tak pořád víme, že před sebou máme složitou diskusi. My víme, že nemůžeme jednoduše tuto otázku nechat otevřenou, takže co uděláme? A dnes odpoledne doufám, že naši experti se vyjádří k tomu, zdali autoři studie komise také řeknou, že dochází, že je běžné, že tady máme různé právní systémy, které jsou v určité kontradikci, anebo zdali se máme snažit zaměřit se na harmonizaci těchto právních předpisů, tak abychom mohli použít pou, používat právo vydavatelské. Proto si myslím, že tato diskuse je velice aktuální, když se parlam, jako parlament zabýváme také e, Bruselem 1, zdali ponecháme e, otázky příslušnosti e, stejné tak, jako byly, a nebo zdali se na toto podíváme šířeji a budeme se snažit hledat poněkud jiné řešení, které by nebylo vhodné pouze pro Evropu, ale také pro širší kontext, globální kontext. Protože je jasné, že mezinárodní média působí v globálním měřítku. Já si myslím, že toto je z mé strany všechno. V této fázi bych chtěla říci, že je nám velice líto, že pan zpravodaj o Bruselu 1, pan Zvivka, dnes bohužel nemůže být přítomen, není mu dobře, je nemocen, on by, si býval rád, on by se býval rád zúčastnil dnešního slyšení, ale bohužel zde nemůže být. já nevím, zdali pan předseda by chtěl něco dodat. Eh, jestliže nebude chtít nic dodat, chtěl bych, chtěla bych dát slovo před eh, expertům. Děkuji za, vaše velice, za váš velice zajímavý jasný úvod do toho, toho důležitého tématu. Jak již bylo řečeno, eh, spadá sem několik práv. Jednak právo na svobodu informací a jednak naopak potřebná a nutná ochrana soukromí. V tomto pohledu zde je tedy zájem různých stran, které se střetává a my si to chceme vyjasnit v rámci naší debaty. Nyní předám slovo prvnímu odborníkovi, které se bude Ehm, zabývat speciálními aspekty common law. And pardon me, I'll start again. Já se omlouvám, začnu znovu od začátku. Eh, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci a poslankyně, já sám jsem právníkem, advokátem Fingli a specializuji se na otázku eh, pomluvy. Já bych chtěl hovořit o tom, jaké máme v Anglii právo v oblasti, eh, která nás zajímá, jak je zákon mm, na ochranu proti eh, povluvám a jak to také funguje v rámci Evropské umluvy pro lidská práva. Eh, jaká je zde rovnováha mezi právem na vlastní osobní pověst, chráněná touto umluvou a na druhé straně právem na svobodné vyjádření názoru tak jak to zaručuje článek 10 umluvy. Důležité je zachovat v rovnováhu mezi těmito dvěma právy. Od přijetí Evropské umluvy o lidských právech eh, je to ještě naléhavější eh, u anglických soudů, eh, protože většina rozsudků teď vycházejí u nás právě ze zvažování o těchto dvou práv. Já bych chtěl zde hovořit o tom, že eh, náš zákon podle mého názoru je celkem vyvážený mezi těmito dvěma právy. Eh, je zde právo zveřejnit informaci, a jestliže eh, toto zveřejnění informace znamená, že se poškodí pověst určité osoby, tak je zde otázka, zda se může takováto informace zveřejnit. Tato informace se zveřejnit může, pakliže je pravdivá, i když znamená poškození eh, pověsti dané osoby. Jestliže eh, ta osoba může eh, prokázat, že zveřejněná informace je v podstatě pravdivá, i když to nemusí být doslovně pravdivé, pak jest, jestliže je někdo obviněn e, novinami, že je nepoctivý a jestliže noviny může, mohou skutečně prokázat, že tato osoba <coughs> se skutečně zachovala nečestně, může prokázat, že tvrzená věc je pravdivá, jinými fakty, které jsou prokazatelné, tak tady je určitý takový prostor, který je ponechán soudu k zvážení žalovaný nemusí přijmout eh, to mínění, eh, které bylo zveřejněno. Může říci, že tady je s tím spojen určitý smysl. A eh, jestliže noviny mohou prokázat, že toto tvrzení je pravdivé, nebo alespoň v zásadě pravdivé, pak má právo zveřejnit tuto informaci. To je eh, hlavní princip, eh, který se používá ze strany sdělovacích prostředků. Eh, podle článku 10 v, pro zaručení svobody projevu, zejména svobody projevu ve sdělovacích prostředcích, platí zásada, že noviny mohou zveřejnit informaci, a jestliže tato informace není pravdivá, nemohou být žalovány u soudu, jestliže prokáží, že za tyto věci, že za prvé informace eh, v daném článku eh, se týká veřejného zájmu, například eh, veřejných financí nebo chování policejního důstojníka nebo podobné záležitosti. A jestliže je také možné prokázat, toto ze strany novin, že novinář, který vyšetřoval danou záležitost a napsal článek, se choval odpovědně v tomto postupu a je tedy celá řada kritérií, které jsou sledovány. Eh, pak se eh, také zkoumá, eh, zkoumají důkazy, které soustředil novinář, zda přihlédl ke všem důkazům, které se mu podařilo schromáždit a zda kontaktoval dotyčnou osobu, proti které je tvrzení zveřejněno. Když tedy toto všechno je zjištěno, tak soud vyvodí závěr, že mezi tím, co je napsáno eh, v článku a eh, důkazy, které byly soustředěny, je ekvivalentnost. A potom v tom případě Eh, je to v pořádku. Ovšem, když naopak článek zajde mnohem dále, eh, je to jiná situace. Eh, to je situace, kterou zaujímají žalované strany, které jsou sdělovací prostředky, které hájí svoji svobodu projevu. Podle článku 8 je ovšem také právo na osobní pověst jednotlivce. Ehm, to znamená, že článek může být zveřejněný v novinách, který přináší velice závažné obvinění proti dané osobě a tato eh, osoba ehm, cítí, eh, že její eh, pověst byla zničena. Takováto osoba E, může mít e, trvale poškozenou pověst, protože e, mohlo dojít ke zveřejnění nesprávných, nepravdivých informací. A Tady je zapotřebí trvat na tom, aby při zveřejnění noviny postupovaly odpovědně. Ze všech těchto důvodů soud, který rozhoduje v dané věci, zda tedy noviny či jiná žalovaná strana může prokázat svou obhajobu, Eh, zda eh, zveřejněné informace byly vyvážené, byly ve veřejném zájmu a mm, tak vysoce důležité, že eh, pověst žalující strany může být závažně poškozena, jestliže soud zkoumá otázku, zda je zveřejná informace pravdivá či nikoli Eh, pak je samozřejmě tady dána možnost dané osobě, eh, aby hájila svou pověst. Eh, britské soudy jsou proti například takovým situacím, kdy se zveřejní určité tvrzení a je možné se obrátit na soud. Ovšem to břemeno je tak veliké, že eh, já mám zkušenosti v praxi v této oblasti, že prakticky nejsou takové případy, eh, kdy eh, k tomu dochází kdy vlastně noviny by taková tvrzení nezveřejnily. Když téma příslušných tvrzení je takové povahy, jestliže dojde k soudu a je řečeno, máme, eh, máme tady důkazy, že tvrzení jsou pravdivá. Eh, pak soudce eh, nevydá, nevydá příkaz. Soudci tady opravdu velice váhají, aby zasahovali do celého procesu vydavatele. Ten Eh, to chování nebo ten postoj je takový, že eh, jestliže si noviny na sebe vezmou riziko, že zveřejní takovéto informace, eh, pak subjekt takového, takové informace, když uspěje u soudu, soud nezabrání zveřejnění této informace. Pokud jde o újmu, Eh, v posledních deseti letech došlo k velké reformě. Eh, zejména je to otázka možné obhajoby, kdy informace je například ve veřejném zájmu. Eh, další reforma v našem systému se také týkala stanovení výše újmy v rámci příslušnosti soudu žalovaná strana je pak kompenzována pouze za újmu, kterou utrpěla. E, to Eh, teoreticky zní, že je to velmi jednoduché, ale v praxi to ve skutečnosti je velmi komplikované, protože jak je možné kompenzovat újmu oběti eh, pomluvy, když vlastně je tady otázka i subjektivního pocitu poškození, jak je možné poskytnout náhradu eh, takovéto osobě za ztrátu dobré pověsti, kterou utrpěla. Je to velice složité u anglické soudy přišly s takovým řešením, že si stanoví obecné eh, újmy zhruba 220 tisíc liber šterlinků. A eh, to je tedy eh, strop. A v tom případě je třeba prokázat, že tvrzení jsou třeba takové, ho povahy jako obvinění z vraždy nebo z pedofilie nebo prostě podobné typy obvinění, které skutečně zničí vlastně život člověka. Eh, v praxi ještě vlastně nebylo dosaženo takové stropní eh, hodnoty 220 tisíc liber. Eh, Eh, například, když dojde k osobnímu poškození, eh, většinou se v takovém případě dosáhne eh, až této stropní hodnoty, jestliže došlo k trvalému poškození zdraví, k trvalé invaliditě. Jinak jsou tyto sumy mnohem, mnohem nižší. Většinou je také ochota ke kompromisům a Eh, jsou potom nižší eh, náhrady. Ale teď se chci vrátit k předchozímu tématu. Jestliže je něco skutečně předloženo soudu a je jasné, že Eh, se prokáže, že tvrzení nebylo pravdivé, pak tedy soud eh, odsoudí žalovanou stranu k nutnosti zveřejnění eh, omluvy. A to opět proto, že anglické soudy se snaží nezasahovat do vydavatelského procesu. Žalující strana prokáže svou věc, ale při prokazování újmy se řekne, podívejte se, tvrzení bylo nepravdivé. Eh, například eh, tady může být stanovena suma 50 tisíc za takové zveřejnění, protože je prokázáno, že pověst byla skutečně eh, poškozena a přitom žalující strana prokáže, že se nikdy něčeho takového nedopustila. Já bych řekl, že toto všechno je relativně dobré a aplikování zákona o ochraně osobní pověsti Velké Británie. Eh, nicméně dochází také ke stálým snahám o předělání zákona o sdělovacích prostředcích. Eh, cynik by mohl říci, že to je předkládáno proto, aby to bylo ve prospěch eh, sdělovacích prostředků, protože velice často noviny nebo televize či rádio jsou právě žalovanými stranami za poškození osobní pověsti. A Velice často jsou tyto sdělovací prostředky součástí nadnárodních společností. E, vlastně, když si proskoumáte podrobně internet a sdělovací prostředky, nenajdete e, příliš mnoho protiargumentů, e, kdyby bylo třeba hájit sdělovací prostředky proti příliš mocným a silným jednotlivcům. Já bych řekl, že je eh, vůči těm jednotlivcům eh, i předkládána eh, nespravedlivé požadavky, například otázka odůvodnění, kdy je třeba prokázat, že tvrzení je v podstatě pravdivé. Například, že se někdo dopustil podvodu a prokázat, že toto tvrzení je v podstatě pravdivé a kdy se vlastně obrací břemeno eh, důkazu a kdy je třeba prokázat eh, nevinu. Vlastně žalující strana musí prokázat, že se něčeho nedopustila a nikoli dokazovat, že někdo se něčeho dopustil. Tím se obrací tradiční princip, eh, princip, který zásadně platí, že člověk je nevinný, dokud není prokázána jeho vina. A Eh, vzhledem k tomu, že sdělovací eh, prostředky se rozhodly zveřejnit určitou informaci, rozhodly se zveřejnit dané tvrzení eh, po provedení určitého šetření, tak je to jejich rozhodnutí, že tuto informaci zveřejní měli by tedy být schopni prokázat tvrzení, které zveřejňují, měli by mít důkaz, jak se říká. Je zde tak, také návrh který jsem již zmínil. Je ale velice obtížné říci, jak toho dosáhnout. Eh, například novinář, který provádí určité šetření odpovědně a bere v úvahu také práva své potenciální oběti Musíme brát také v úvahu zájmy společnosti, která má nárok dostat pravdivou informaci, či alespoň informaci, eh, kde eh, noviny či jiné sdělovací prostředky eh, skutečně udělali vše, co je potřebné, aby zajistili zveřejnění pravdivé informace a nikoli dezinformace. Probíhá tedy kampaň, která vychází z toho, že anglický způsob aplikace tohoto zákona, zákona byl ve Spojených státech velice tvrdě kritizován. Některá eh, média říkala, že se stydí za to, že jsou britské a eh, docházelo zde ze strany Spojených států, z mnoha různých stran, k velmi silným kritikám. Musíme si ale uvědomit, že je tady velice odlišný výchozí bod ve Spojených státech. Americká ústava eh, dává absolutní právo svobody projevu. Není v rámci ústavy nikterak uznáno právo jednotlivce na svou osobní pověst. Naproti tomu v Anglii tomu tak je a také eh, všechny eh, eh, kontexty, které se hlásí k Evropské úmluvě lidských práv, je toto zakotveno. Svoboda projevu tady je uznána, ale je také v rovnováze práva osobnosti hájit svou pověst. A to je vlastně také podmínkou podpisu Evropské úmluvy. Když tedy Spojené státy obvinují eh, britské eh, soudy, mohli bychom stejně tak říci, že by stejně tak dobře mohli kritizovat i jiné členské státy EU. Již také došlo k velkým reformám ve prospěch odbůrců v eh, v anglickém soudním systému tím, že také došlo ke snížení náhrad, které se vyplácí, protože kompenzace původně byla neomezená, ale to, co vzni- vede k dalších kontraverzím, souvisí s tím, že také individuální eh, subjekty mají možnost napadat eh, a žalovat média. Před rokem 2000 tady nebylo žádné stání financování těchto, ataků, eh, těchto útoků. To znamená, že pomluvy se týkaly více méně jenom bohatých a také soudní systém velice trpěl. Toto bylo změněno, protože zákony se obrátily proti žalobcům a byly spíše na straně odpůrců. A to také souvisí s tím, že žalobci mohli se dostat ke spravedlnosti a to souviselo se státními příspěvky. Jinak mohli žalobci být pouze bohatí lidé. A toto vedlo také k problémům ve anglickém systému, protože právník, jestliže vyhraje, může také účtovat až 100% honorář. A co potom dělá ta strana, co prohraje. A pak tady také existuje pojištění, kde žalovaná i žalující strana se raději dohodnou, protože jestliže e, by prohráli případ, potom by se na nich pojišťovna zhojila. Toto vedlo k chilling efekt, tedy s ochlazujícím efektem, protože jestliže žalobce má určité státní příspěvky k dispozici a žalovaná strany ne. A jestliže by žalovaná strana prohrála, pak by jí hrozily obrovské poplatky. Takže je lepší se dohodnout, netít před soud. Toto má také dopady na společnosti, protože noviny mohou raději dospět k názoru, že se raději dohodnou, a to by také víceméně znamenalo, že obvinění bylo falešné. Ale jestliže by ty, by původní obvinění bylo správné, tak z dohodnutí, z dohody nikdo ze, ve společnosti nic nemá. My chceme chceme reformovat systém a toto se stane pravděpodobně v následujících letech. A to je také akce, kterou chce nyní zahájit Jack Straw. Děkuji. To byl velice zajímavý výklad, velice obšírný. a velice dobře nám to objasnilo britský systém. Nyní bych dal slovo Michalovi Helnerovi z Univerzity v Upsale. Prosím. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velmi rád, že jsem byl pozván do tohoto výboru, tak abych mohl hovořit na tomto slyšení. Chtěl bych se na počátku omluvit, že nehovořím jazykem hrdinů, tak jak všichni víte, tak to je švédština, protože já, když jsem sem byl pozván, tak jsem předpokládal, že nebudu moci hovořit švédsky a proto jsem připravil prezentaci v angličtině a proto ji také přednesu anglicky. Byl jsem požádán, abych se vyjádřil ke švédským problémům, které Švédsko má, mělo s Římem jedna. Já je dobře znám, protože jsem byl také člen, členem švédské delegace na jednání o nařízení Řím 1. A mle musím jasně říci, že já jsem zde jako akademik a proto Mě nechápejte tak, že prezentuji zde, zastupuji zde názory švédské vlády. Jaká je situace ve Švédsku? Situace ve Švédsku je taková, že prakticky celá tato právní oblast je ústavním právem. Toto má historické důvody souvisí to s bojem mezi vládou a králem v 18. století, k tomu se nebudu vracet. První ústavní zákon na ochranu svobody eh, tisku byl eh, vydán již v roce 1766 a dnes máme dva ústavní zákony. Je to zákon na, pro svobodu tisku z roku 1949 a také svobody projevu z roku 1991. Všechny aspekty, které se týkají svobody tisku a projevu, to je, je tedy také pomluva, takže ty, ty, pomluva je také zakotvena v těchto dvou zákonech. Všechno Eh, tedy neaplikuje se nic jiného než naše ústava v těchto případech. Je tady něco zvláštního ve švédském právu, mimo to, že tedy je zvláštní, že toto je zakotveno ve dvou ústavních zákonech švédské právo, švédské zákony, jako většina zákonů v této oblasti, se snaží vytvořit rovnováhu mezi svobodou tisku a ochranou osobnosti. Já bych chtěl říci, že ta rovnováha spíše je na straně e, svobody projevu a tisku, než na straně ochrany a svobody osobnosti, která, což je novým prvkem ve Švédsku. A potom ještě další takovou zvláštností, kterou nikde na světě nenajdete, tak jak již jsem někdy to řek, několikrát řekl, tak tady máme ústavní záruky. To například obvin, novinář obviněný z pomluv nemůže být sám žalován, jestliže je tady zodpovědný vydavatel, který se rozhodl toto vydat, tak tento člověk je zodpovědný, nebo toto vydavatelství je zodpovědné. A většinou tady takové vydavatelství vždy existuje. Potom druhá zvláštnost švédského zákona a práva spočívá v tom, že máme velmi silnou ochranu zdrojů. Je zločinem proti ústavě ve většině případů, ale jsou tady určité výjimky, jako například špionáž nebo zrada zrada základních zájmů země, a nebo například vraždy a tak dále, kde můžete jít po zdrojích, tak říkat, ale my, vy většinou vy nemůžete zjišťovat novinářské zdroje a vyhledávat je. Zadále, tady není právo na reakci, na odpověď ve švédském právu. To znamená, že švédské No, viny by nikdy nereagovaly, ale dělají to sami od sebe, nemají žádné mou povinnost reagovat či odpovědět. Já chci reagovat na předřečníka a tím, že chci říci, že u nás neexistuje žádná možnost předběžného opatření. A to to souvisí také s tím, že dříve byly a také uvalována předběžná opatření například proti tisku, která kritizovala fašistický režim. A e, proto se tato předběžná opatření spíše neuvalují. A Toto vede k situaci, kdy Švédsko prakticky nebude aplikovat cizí právo. Není to zrovna pružný přístup, ale je to tak. Já předpokládám, že vy nejste experti na soukromé mezinárodní právo, ale když jdete ke zdrojům tohoto soukromého mezinárodního práva, A jeden z otců tohoto práva je Němec von Sadeny z 19. století. On založil um, základy soukromého mezinárodního práva a on hovořil zde také především byla vydávána povinná byly vydávány povinné předpisy. A ze švédského hlediska se to nadále takto dělá. To v této oblasti, která je velice citlivá. To znamená, že u nás prakticky neexistuje žádná ochota apli- k aplikaci jiného práva. Když byla schválena Amsterdamská smlouva, a také další nařízení, tak my jsme trvali na tom, že všechna opatření podle tohoto nařízení nebudou bránit žádnému státu, aby uplatňoval své vlastní zákony v oblasti svobody projevu a svobodu tisku. A toto je určitý konzens, kterého bylo dosaženo. A tenkrát na, s, s tímto konceptem, s touto koncepcí souhlasila opozice i e, vládní strana. My jsme tenkrát se pokusili o dosažení výjimky a já nyní se dostanu do své akademické pozice. S touto výjimkou máme problémy, protože šlo o to zajistit, aby švédský soud vždy mohl aplikovat švédské právo. To by mělo také velké také dopady na soudy. Ne, nepoužívají se často úpravy z nařízení úpravy z nařízení Řím 1 a bylo by nebylo by zrovna dobré ve Švédsko, kdyby se musela aplikovat tato právní nařízení a ne švédské právo. To znamená, že výjimka by byla dobrá, ale na druhé straně to není zase tak dobré řešení, co jsme se také dozvěděli, nebo co jsme také zjistili. Výjimka nebrání zahraničním soudům, aby si zvolili své vlastní právo a také jejich rozhodnutí budou plně vykonatelná pod Bruselem 1. A vždy, když chcete něco vyloučit, udělat nějakou výjimku, tak musíte vyloučit všechno, ale my jsme samozřejmě nevyloučili všechno z Říma 1 porušování osobnostních práv by například zahrnovala e, pomlouvání například etnických skupin a skupin celkově, také by to nezahrnovalo a tady teoretizuju, protože my nemáme tady zvyklostní právo, to je můj jenom předpoklad. E, ne, zahrnovalo by to pomluvy veřejných úředníků a institucí a také by vypadá, že by to také nezahrnovalo ekonomické pomlouvání podniků. Myslím si, že by to byl článek 6 římská dvě nekalá konkurence. Evropský parlament předložil návrh tento návrh byl velice detailní, zjednoduším ho, tak jako výchozí bod se stanovilo eh, jurisdikce či právní režim země, na kterou byl onen článek zacílen. Podle toho, kde jste to zakoupil, například jestliže se jedná o noviny, anebo jestliže se jedná o rozhlasové vysílání, tak tam, kde se to nejvíce poslouchá. A tady byl, vznikly dva problémy. Za prvé jsou tady příklady švédského rozhlasu, který vysílá do diktátorských zemí, což je například Bělorusko, a to můžete srovnat například se svobodnou Evropou, jestli stále ještě existuje a podobně. A potom jsou vysílání, rozhlasové vysílání na internetu, což provozují emigrantské skupiny v, v diaspoře, což bývají většinou političtí uprchlíci a oni vysílají také do zemí s diktaturou a to zajisté porušuje práva, právo a zákony této země. A my bychom velice neradi aplikovali u nás zákony takovýchto zemí. A my s Římem dvě prakticky žádné problémy nemáme. Tady jsou úpravy, které by nám umožnily používat naše právo. To jsou například pravidla o veřejné politice a pak je tady článek 16 o mezinárodně povinných předpisech. Mezinárodně povinné předpisy to je předpis, který bude aplikovat soud v každém případě. A v každém případě bychom mohli říci, že ústavní právo je vždy závazným právem všude. A v čem spočívá švédský problém? Švédský problém spočívá v tom, že z politického hlediska nikdy nevíte, co takový soudci udělají. Je tady minimálně jeden případ, který se týká výk výkonu norských předpisů týkající se lovců tuleňů. A tento rozsudek byl vykonán ve Švédsku a také trochu zastrašil politiky a také média. Čeho se snažíme v jednání dosáhnout? Já chci říci, že my bychom chtěli mít něco zvláštního, něco specifického, tak aby bylo jasné, že tento článek 16 o mezinárodních povinných právech by také zahrnuli, zahrnul například svobodu tisku a další práva a předpisy z hlediska právního to není zrovna elegantní řešení. Tady se konstatuje to, co je stejně očividné a jasné, ale protože já již několik let pracuji s nařízeními ES a proto jsem zjistil, že jsou plné neelegantních e, řešení a mohou se dotýkat jednotlivých zemí. A na závěr chci říci, že předpokládám, že švédská situace se příliš nezměnila, jsou to nadále ústavní práva zakotvená v práv, předpisy zakotvená v ústavě a nyní diskuse není o tom, zdali bychom měli tyto předpisy aktualizovat a to vlastně ale není možné. A my jsme o nějakých reformách zatím u nás nedusko, nediskutovali, ale možná, že se situace změní, ale já předpokládám, že nadále jsme ve stejné situaci jako před několika lety. Grazie, profesor Elmer. Děkuji panu profesorovi Helmerovi. Nakreslili jste nám speciální situaci, která existuje ve Švédsku v rámci tématiky pomlouvání. To byla velice komplexní objasnění, velice vědecká, bylo to mnohem obšírnější, než jsem očekával. Já jsem četl jeden bestseller od švédského autora a tam jsem zjistil, že se jednalo o novináře, který neustále byl odsuzován kvůli pomluvě. Nyní předám slovo Gerhardovi Wagnerovi z Univerzity v Bonu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání na toto to slyšení a děkuji za možnost zde pohovořit. Chtěl bych se zde soustředit na kolizní a procesní právo, které se týká právě porušování práv osobnosti, tedy poškození osobnosti. Eh, mohl bych hovořit eh, velice dlouho o německém hmotném právu, ale z časových důvodů eh, to jaksi odsunu do pozadí a budu to pouze čas od času zmiňovat. Paní Volis na začátku vysvětlila, jaký je současný stav věcí. Téměř na poslední minutu došlo k tomu, že poškození osobnosti bylo vyjmuto z říjnu 2, protože byl návrh komise a konkurující návrh parlamentu které jak si šly proti slově a potom došlo k tomu, že celá věc se vyjmula. Z německého pohledu to nebylo překvapující, protože i v Německu to bylo tak, že pokaždé, když se vláda a parlament pokoušeli právně upravit právo na ochranu eh, porušování osobnostních práv, tak to stroskotovalo na velice rozdílných názorech, které panovaly o tak důležité oblasti. Mám tím na mysli hmotné právo, ne kolizní právo. A stroskotalo to vlastně na vlivu různých zájmových skupin, které se nedosáhly dohodnout na jednom společném řešení. Nezávisle na tomto argumentu public choice existují zcela jasné důvody, které obě vyjasňují obtížnost takovéto úpravy a o těchto hovořil již kolega Bennett velice dobře objasnil. Totiž, že zde se střetávají dvě základní zájmy, jednak právo na ochranu osobnosti postiženého a zároveň právo na svobodu projevu, tedy svoboda tisku a svoboda médií. A tento konflikt, a to je nyní perspektiva z hlediska kolizního práva, je jak si s tímto konfliktem se tedy zachází v každém jednotlivém členském státě jinak. Tedy nemáme zde společné jednotné stanovisko všech členských stánů Unie, jakým způsobem zacházet s těmito dvěma stranami, tedy právo na ochranu osobnosti a právo na svobodu stisku. A i když Evropský soud pro lidská práva se vždy zasazoval o zavedení společného práva v rámci Evropské unie jsme stále ještě velice daleko od situace, kdy bychom měli konzolidované právní předpisy. Dále přetrvávají velké rozdíly, které vlastně zobrazují různé národní preference v této oblasti. Celou věc se tedy velice komplikuje, je to komplikované jednak na úrovni národních práv, ale zejména je to komplikované z evropského hlediska, protože zde nemáme jednotné řešení. Vyvstává tedy otázka, jaké jsou důsledky tohoto pro kolizní právo. A tento důsledek je podle mého názoru tento. Spočívá zejména v tom, že při přeshraničních tiskovinách, e, časopisy, televizní vysílání. A samozřejmě mám tím na mysli veškerý internetový obsah, který se šíří přes hranice, tak v těchto všech e, věcech máme tedy věci, kde se tedy potenciálně stýkají jednotlivé právní řády jednotlivých členských států. Každý stát potom samozřejmě může říci, že on má nárok na to tyto věci regulovat. Takže je to zcela jiná problematika než u dopravní, dopravních nehod, které se týkají zpravidla jen jednoho státu nebo dvou států, pokud tedy účastníci dopravní nehody pocházejí ze dvou států. Ale zde vlastně se to potenciálně týká všech členských států a všechny členské státy si mohou nárokovat, že tuto věc chtějí regulovat. Pokud zásadu z článku 4 Římu 2, podle které zde máme pravidlo, eh, že tedy místo, kde došlo ke vzniku škody, vlastně určuje místo rozhodného práva, tak by poškozený měl možnost zvol, zvolit si vlastně právo, ze všech právních řádů jednotlivých českých států, které je pro něj nejvýhodnější. A samozřejmě pro mediální společnosti bylo to nejnevýhodnější právo a silně by to obezobralo jejich svobodu tisku. Proto jsou mediální společnosti velice proti tomuto principu, proti této zásadě a částečně úspěšně proti ní bojovali. Opravdu máme nebezpečí, že si vždy poškození vybere, jak si to nejpříznější ze všech možných práv, ten nejpříznější ze všech možných právních systémů. Tento problém se vrací eh, do článku 3 5 nařízení Brusel 1. Podle tohoto článku je to také tak, že poškozený může v rámci každého místa, kde došlo ke vzniku schody, podat svou žalobu. A zde Evropský soudní drů ve případě Ševl rozhodl, že sice právo volby existuje, existuje ale že Soudy v rámci těch různých míst, kde došlo ke vzniku schody, škody, mohou rozhodovat o škodě jenom v rámci své vlastní jurisdikci, tedy o škodě, která spadá do jejich jurisdikce a nemohou rozhodovat o celkové škodě. Tato celková škoda se může uplatnit pouze na takzvaném projednávajícím místě a toto místo je to místo, kde místo, ve kterém vlastně je sídlo redakce médiální, toho média, prostřednictvím kterého došlo ke škodě. Takže je to tedy velice komplexivní komplexní situace. Máme zde řešení v rámci Bruselu 1, který nám opravuje mezinárodní příslušnost a nyní si musíme eh, rozmyslet, eh, jakým způsobem na základě tohoto prosečního řešení nalezneme odpovídající kolizní řešení. Tak, aby to tedy bylo v duchu toho, co řekl Evropský soudní důl o Bruselu 1. A zde máme v podstatě tři možnosti řešení. Ty první dvě možnosti se snaží ty celé, tu celou řadu vlastně těch zemí, ve kterých je to médium činné, ten návrh se snaží tedy tu celou řadu redukovat na jedno místo. A to je buď to místo, kde má tedy společnost, mediální společnost sídlo a to se může určit podle takzvaného místa hlavního rozšíření produktu, anebo se to vezme podle toho, kde má sídlo redakce. Což je v podstatě to též. Je to tedy sídlo mediální společnosti. Druhá věc je jakési obrácení perspektivy a můžeme se to tedy dělat podle toho, kde je bydliště poškozeného, tedy ne kde má sídlo společnost, ale kde je bydliště poškozeného. A třetí spol- možnost spočívá v tom, že se uplatní takzvaný princip mozaiky. Je to něco takové jako puzzle. Zde se rozhodné právo jak si sloučí ze všech možných zemí, ve kterém je médium rozšířeno. To je tedy zásada. Tímto způsobem by možno by, by, by se tedy uh, se přenášelo rozhodnutí ve věci Ševel do um, kolizního práva. Tímto způsobem by měly všechny členské státy jurisdikci, ve kterých je médium rozšířeno a měly by právo rozhodovat tedy vždy o své lokální škodě. Takže na, vždy na lokální škodu by se uplatňovalo tedy právo příslušného soudu rozhodovat o lokální škodě. Takže já bych ještě rád řekl, co si myslím o těch třech možnostech. Vždy jsem teď říkali, že oni definují klíčové místo, kde došlo k ke škodě. A otázka zní, je vůbec správné definovat takovéto jedno místo, kde došlo ke schodě a uplatnit jeden jediný právní řád, ať je to již právní řád, který platí v sídle mediální společnosti, či právní řád, který eh, platí v místě obvyklého bydliště poškozeného. Já si myslím, že toto řešení sice má jistý právnou, jistou práv, právní výhodu, protože zajišťuje právní bezpečnost, ale jsem toho mínění, že to totiž poškozenému nedává tak velký prostor pro manipulaci eh, země, jejíž právo bude uplatňováno, protože média se jistě nezvolí eh, místo hlavního rozšíření podle toho, aby pro ně bylo co nejvýhodnější právo. A samozřejmě nemůžeme také vycházet z toho, že poškození si bude své obvyklé místo pobytu volit tak, aby to právo, které potom bylo uplatňováno, je pro něj to nejvýhodnější. Rozhodnující je otázka, zda je tedy vůbec správné mít škodu, která vznikla ve celé Evropě a tuto škodu potom o této škodě tedy rozhodovat v rámci jednoho právního řádu. Musíme se tedy podívat na to a uvědomit si, že vlastně ta hranice, která probíhá mezi svobodou tisku a ochranou osobnosti, je v jednotlivých členských státech různá. Například, když eh, britské noviny eh, pomluví italskou herečku, tak podle britského práva eh, k té pomluvě dojde podle akceptovatelných standardů, byly nám právě osvětleny. Takže podle lidského práva by to bylo právně v pořádku. Ale zasahalo by to do soukromí oné herečky. A já, když se na to podíváme, tak pravděpodobně podle italského práva by to tvrzení nebylo v pořádku. A nyní vyvstává otázka, zda opravdu ta škoda, která vznikla na dobré pověsti této osoby v Itálii, zda by tedy nebylo možné, aby O této škodě se rozhodovalo podle italského práva, i když tedy vlastně k tomu poškození došlo ve Velké Británii. Druhá věc, kdybychom tedy vycházeli z bydliště poškozeného, tak bychom to museli vše soudit vý, výhradně podle italského práva. A italské právy by museli rozhodnout o tom, zda tato publikace, které, tedy tento výrok, který byl publikován ve Velké Británii, zda je dovolen či ne. To je velice důležité tam, kde jde o nároky na opuštění a nároky na odvolání. Tam jde o to, zda jde vůbec, e, zda je vůbec něco možné, vůbec možné něco takového publikovat. Takže ne všechny soudy mm, jsou takové jako britské soudy, například v Německu se to vidí přísněji. Takže zde je opět nebezpečí, že dojde ke konfliktu mezi jedno, jednotlivými členskými státami. Já osobně si myslím, že by právě z tohoto důvodu bylo smysluplné uprodňovat princip mozaiky, že totiž na každou lokální škodu by se uplatňovalo lokální právo, tedy právo té země, kde ke škodě došlo. Ovšem ne neomezeným způsobem, ale tak, že by soudy v těch odpovídajících zemích, kde došlo ke vzniku škody, zejména tam, kde je běžné obvyklé místo bydliště poškozeného, mohly rozhodovat pouze o té škodě, která vznikla v rámci jejich jurisdikce. Ale tak, ale aby to činili podle Lex fori. Ovšem na druhou stranu, aby soudy eh, v místě síla média tuto škodu nějakým způsobem nesestavili z těch legálních škod, ale aby uplatnili v rámci eh, tedy vyměřování té škody právo, které platí v místě síla média. Je to tedy jistý kompromis a chci, aby eh, vlastně soudy v místě, kde sídlí médium, byly výhradně odpovědní za nárok na upuštění a nárok na odvolání a soudy v místě, kde vznikla škoda, by potom byly odpovědné za nárok na odškodnění, ale ne nárok na upuštění či nárok na odvolání. Já si myslím, že je jasné, že to není e, příliš jednoduché řešení, ale je to řešení, které je již jakýmsi způsobem e, částečně vyřešeno judikaturou Evropského soudního dvora a je tedy pouze nutné jakým, vyvodit odpovídající právní důsledky tak, abychom měli přiměřené a vyvážené řešení. Tedy řešení, které by zohlednilo různé způsoby, jakým se tato věc řeší v jednotlivých členských státech, aniž bychom to chtěli e, sjednocovat zadními vrátky kolizního práva. A na druhé straně by to vlastně uvážilo a jak si vyvážilo ty dvě strany, ochranu osobnosti a svobodu tisku. Děkuji. Uh, eh, děkuji vám eh, mnohokrát. Děkuji. A jdeme k dalšímu bodu programu. Pan Jeremy Heyman. Máte slovo. Merci, madame le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, mesdames et... Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Byl jsem vyzván, abych dnes hovořil v rámci této diskuse o osobnostních právech a to z hlediska mimoslovních eh, závazků při narušení práv osobnostních. Nejdřív bych hovořil o hmotném právu francouzském a pak bych hovořil o eh, mezinárodním právu soukromém ve Francii, což může být užitečné pro všeobecné úvahy o tématu nařízení Řím 2, které nás více zajímá. Eh, Chtěl bych eh, připomenout jednu věc, protože právníci rádi definují. Eh, ve francouzském právu osobnostní práva jsou eh, inherentní práva lidské osobnosti, které z práva jsou nescizitelnými právy každé osoby na ochranu základních zájmů. No, když se taková věc, taková definice vyjádří, tak samozřejmě příliš eh, to, více toho nevíme. Prostě eh, ve Francii eh, osobnostní práva znamená právo na život, fyzickou nedotknutelnost, respektování soukromého života a právo na vlastní obraz. V interním francouzském právu je tady několik ustanovení, která trestají narušení osobnostních práv a to jak trestně právně, tak občanskoprávně. Já to nebudu podrobně popisovat, nebudu citovat konkrétní francouzské zákony, ale podobně jako řečníci přede mnou bych chtěl jenom říci, že e, Osobnostní práva, zejména právo na soukromý život, jsou chráněny e, ve francouzském právu ústavně. Francouzská ústavní rada Eh, také rozhodla, že podle článku 2 eh, charty lidských práv a občanských práv, eh, na což se odkazuje naše ústava, cíl každého politického združování je zachování eh, práv eh, jednotlivce, včetně svobody, která zde znamená respektování soukromého života. Ve francouzské judikatuře eh, podobně jako ve Švédsku, v Anglii či v Německu, se objevuje stejný problém, to je skloubení a vyvážení ochrany osobnostních práv a respektování soukromého života na jedné straně a svoboda projevu a informační svoboda na straně druhé. Kasační soud takto e, prohlásil, že respektování e, soukromého života a respektování práva na informace vyplývají z článku 9 e, občanského zákonníka a z článku 8 a 10 Um, evropské úmluvy. Jak řekl profesor Wagner, je velice těžké říci hierarchicky, eh, které z těchto práv vítězí nad tím druhým. To znamená, že je eh, tady potřeba, aby soudce eh, usiloval o vyváženost. A zajímavé je, že je třeba Eh, vždycky hájit to, co je legitimnější. To znamená, že otázka legitimity musí být eh, takto postavena. A to platí pro svobodu projevu stejně tak jako pro svobodu informací, kdy eh, snaha o vyváženost musí odpovídat také ochraně soukromého a rodinného života. Pokud jde o pomluvu, také z hlediska francouzského vnitřního práva. Musíme si uvědomit, že toto je definováno a také trestáno starým zákonem, zákonem z 29. července 1881 o svobodě tisku. To je zákon, který má velký politický náboj, došlo tam k několika eh, novelám, eh, ale nikdy tento zákon nebyl spochybněn. Francouzská, francouzská definice pomluvy je eh, jakékoliv tvrzení, které poškodí čest dané osoby. A musíme upřesnit, že pokud je o sankce, se kterými se v tomto zákoně počítá, jsou přísnější eh, tresty v případě, že eh, pomluva eh, se týká celé skupiny osob, tedy pomluvy či očerňování či hanobení eh, určité skupiny z důvodu sexuálních, eh, eh, etnických a podobně. To bylo tedy opravdu jenom velice stručně. A raději bych se nyní zaměřil na francouzské mezinárodní právo soukromé pomluva či očerňování eh, na mezinárodní úrovni se v francouzské terminologii nazývá jakožto komplexní čin v tom slova smyslu, že to může být předmětem eh, multilokalizace v prostoru. Konkrétně jde o jednotlivé body daného skutku eh, či újmy, které může být přištěno několika různým místům, tedy územím dvou či více členských států. E, to je e, do jisté míry e, složité v tom smyslu, že je možné hovořit o jednoduché nebo eh, více, vícečetné disociaci, eh, kdy může třeba dojít k určitému skutku na území jednoho státu a újma, se, újma vznikne na území jiného státu. A teď je tady také otázka příslušnosti, kterou stanovíme eh, a rozhodneme k to o tom, které právo je rozhodné můžeme zvolit buď to území, kde došlo k danému skutku, nebo naopak území, kde vznikla újma. Obecně vzato u těchto komplexních činů francouzský kasační soud eh, rozhoduje takto. Ve francouzském právu, a také v mezinárodním právu soukromém, eh, je eh, to otázka státu, kde došlo k, ke skutku, který způsobil újmu. A to jak z hlediska vlastního skutku, tak i z hlediska realizace tohoto skutku. A to je dost složité, když si takto rozložíme eh, takovéto komplexní skutek. E, může se totiž na takovýto skutek nahlížet různým způsobem. Později byla zvolena definice, která vychází z takzvaného principu proximity. A to potvrdil odvolací soud, který uplatnil zákon eh, země, která má nejužší vazbu na skutek, který způsobil újmu. To znamená, že je tady určitý soubor indicií, které jsou zkoumány a podle toho se rozhodne, které eh, právo je nejrelevantnější. To bylo původní pozice, ale zdá se, že nyní dochází k určitému vývoji. Tento vývoj stále ještě pokračuje, protože v roce 2007 kasační soud jak se zdá, eh, dal novou funkci tomuto principu proximity a eh, Připomínám tedy ten principiální řešení, že je to právo rozhodné té země, kde došlo eh, k skutku, který způsobil újmu. A kasační soud rozhodl, že protože ten, eh, ta újma tam může být nahodilá, je třeba spíše zkoumat ten skutek, který způsobil újmu. Eh, princip proximity, eh, který stanovuje právo rozhodné u komplexních činů, se podle francouzského kasačního soudu nyní zaměřuje nikoli na funkci rozdělující, nýbrž na funkci lokalizující. Funkci, která lokalizuje skutek, který způsobil újmu. Kasační soud tedy zaujal toto, toto stanovisko a já bych ještě jednou chtěl zdůraznit, že judikatura se ještě nezdá být zcela v této věci ustálena. E, pokud jde o komplexní eh, skutky v oblasti hanobení a v oblasti eh, tisku. Máme tady některé slavné eh, případy. Romy Schneiderová nebo Karolína Monacká. Tyto případy nám ukazují, že v případě, že dojde k narušení soukromého života v tisku, pak tedy už to samotné šíření časopisu jsou skutkem, který vyvolává Občanskoprávní odpovědnost, to samotné šíření sdělovacího prostředku generuje nebo způsobuje újmu. Podle francouzské judikatury, konkrétně z hlediska práva rozhodného, z toho vyplývá, že francouzský zákon je považován za příslušný, pokud jde o vlastní skutek. A jestliže um, újma uh, která má být uh, napravena, kompenzována proběhla ve Francii. Francouzský eh, soudce bude tedy příslušný proto, že aplikuje zákon na újmu, ke které došlo ve Francii. A ještě mi dovolte, abych hovořil o některých zvláštních obtížích, které jsou spojeny eh, s používáním internetu. A chtěl bych připomenout rozhodnutí eh, pařížského vyššího tribunálu 20. listopadu roku 2000, v případě Yahoo. Dvě francouzská združení, eh, Liga proti rasismu a Združení francouzských židovských studentů, se obrátili na prvního předsedu tohoto soudu, aby přikázal společnosti Yahoo, aby ve Francii neumožnila přístup eh, těm uživatelům internetu, které se, který se snaží napojit na stránky, kde dochází k dražbě eh, nacistických předmětů. Problémem bylo to, že ve Spojených státech, konkrétně tedy v Kalifornii, což je stát, kde je eh, společnost Yahoo registrována, informace obsažené na těchto sporných stránkách byly chráněny ustanovením prvního dodatku eh, Federální ústavy Spojených států amerických. Ve Francii stejné informace byly Eh, trestány trestním právem jakožto podněcování rasové nenávisti. Jak se zachoval francouzský soudce? Eh, požádal experty o stanovisko a ptal se, zda je možné filtrovat přístup na tyto sporné stránky. A poté, co mu bylo řečeno, že takové eh, filtrování je z 80% úspěšné, tak přistoupil této společnosti podle amerického práva, aby takové filtrování stránek zavedla. To znamená, že stránky byly přístupné Eh, všude ve světě, ale ve Francii byly filtrované. In fine, proces filtrace nakonec eh, nebyl nutný, protože společnost Yahoo se rozhodla, že prostě tyto sporné stránky eh, z webových stránek stáhne. Proč o tom takto hovořím? Protože tento případ podle mého názoru plně ukazuje, jaké obtíže Eh, jsou spojeny s uplatněním zákona ve virtuálním prostoru, když jde o extrateritoriální aspekt. Ve Spojených státech bylo rozhodnutí kritizováno, a to ze dvou důvodů. Především aplikování francouzského zákonu je tedy eh, v rozporu eh, s svobodou projevu, kterou zaručuje první dodatek ústavy. A kromě toho to také je proti filozofii internetu, eh, která hovoří o tom, že se nemají oddělovat části sítě od ostatních. Můžeme tedy u internetu skutečně přemýšlet o relevantnosti eh, kritérií, které určitý skutek eh, připisují určitému právnímu řádu. A pak je tady ještě kritérium takzvané adresnosti, neboli tedy úmyslného zaměření eh, dané činnosti na určitou konkrétní část veřejnosti. Toto kritérium by mohlo být eh, zajímavé. Eh, takováto adresnost by mohla obsahovat určité indicie, například použitý jazyk nebo eh, obsah reklamních vložek, které jsou na daných stránkách. Další možnost, kterou by stálo za to proskoumat, je také otázka občanskoprávní odpovědnosti zprostředkovatelů kteří se spojí s určitým územím, například ti, kteří eh, umožňují eh, připojení k internetu nebo jsou hostiteli příslušných stránek. Ve Francii zákon z 21. června 2004, který se, který se týká digitální eh, ekonomiky, počítá s tím, že by mohla být občanskoprávní odpovědnost poskytovatelů služeb v oblasti internetu, ovšem za podmínky, že jsou si vědomi škodlivosti a nezákonnosti určitých sporných informací mm, že e, pak, když e, tuto věc zjistí, e, okamžitě nereagují, aby údaje stáhly. A teď dovolte, abych formuloval několik otázek, které se týkají specifických ustanovení, které se týkají porušování osobnostních práv a konkrétně práva na soukromý život. Jsou tady dva typy problémů. Jednak jsou to exogenní a jednak endogenní problémy. Exogenní problémy. Tady bych chtěl upozornit na obtíže, které mohou způsobit extrateritoriální účinky, tak jako to bylo v případě Yahoo, které pak znamenají eh, použití určitého práva na eh, území jiného státu. Eh, s tím je spojena další věc. Podle mého názoru je stále nutné klást si otázku o polipůsobnosti z hlediska území v příslušnosti v Evropské unii, speciálně podle Římu 2, když aplikujeme ustanovení mezinárodního práva soukromého když eh, fakt není eh, lokalizován na dvou nebo více členských státech. Čili otázka zní, můžeme aplikovat Řím 2 na situaci, kdy část eh, skutků se nachází mimo území EU. A konečně endogenní obtíže. Kromě toho, o čem hovořil profesor Helmer, když hovořil o amsterdamské smlouvě před chvíli. Zdá se mi, že je také zapotřebí eh, zvažovat eh, otázku ustanovení, které by bylo v Římě 2, pokud je o kolize zákonů eh, a o právo rozhodné v mimoslovních závazcích, když jde o porušení osobnostních práv. Když jde o nástroj s pravidly kolizních norem obsažených v nástrojích derivovaného, odvozeného práva. A tady Například v Římě 2 můžeme mít kolizi práva ve směrnici eh, Televize bez hranic, která byla eh, novelizována v roce 2007 a která počítá s tím, že eh, bude platit právo země, kde sídlí vysílající televizní organizace. Čili tady je tento princip a na druhé straně je tady princip Eh, pomluvy prostřednictvím televizního kanálu. Neměli bychom si klást tuto otázku také z hlediska eh, směrnice kabelové a satelitní televize. Děkuji. Thank you very much eh, indeed. That's... Děkuji vám. To bylo velice dobré, že jste také hovořil o jedné z horizontálních směrnic. A nyní náš poslední řečník a expert který nahlíží na náš problém z trošku jiné perspektivy, pan Katrmer, který je novinářem v deníku Liberation. Je vais aussi m'exprimer en, já také budu hovořit francouzsky. Jestli tedy potřebujete překlad, nastavte si sluchátka. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste mě pozvali a dali mi slovo, i když je to trošku Eh, stísněný pocit hovořit po eminentních profesorech, eh, když eh, já se teď tak trošku cítím vlastně v takovém hnízdě nepřátelském, kteří mě budou možná křižovat, neboť já jsem jen bývalý student právnické fakulty, teď jsem novinář, napsal jsem několik článků o Římu 2 a o problémech um, pomluvy v roce 2005-2006. Mě to samozřejmě velice zajímá z hlediska praxe, z hlediska eh, svobody tisku a také jakožto oběť francouzských předpisů, které se vztahují na pomluvy. Francouzské právo má totiž velice zvláštní eh, aspekt a sice, že ochrana eh, soukromého života spadá do trestního práva, takže to je velmi překvapivé, když jste odsouzen trestním soudem a rozsudek je zapsán do trestního rejstříku. To se mi jednou stalo a musím říci, že to je dost traumatizující zážitek pro novináře, který se domnívá, že jen dělá svou práci. Několik poznámek z mé strany pro vás, zákonodárce. Myslím si, že v těchto záležitostech velice často se prostě uvažuje pro tu krásu argumentu sami o sobě, aniž by se brala v úvahu realita v terénu. To se stává velice často. Eh, tady kolega Eh, který sedí po mé pravici, eh, hovoří o jedné věci, která je zásadně důležitá, a to je dematerializace sdělovacích prostředků. Za deset let se situace sdělovacích prostředků zásadně změnila. Papír postupně mizí. To znamená, že já, když píšu článek, tak už ho nepíšu pro nějaké noviny, které budou eh, prodávány převážně ve Francii nebo v některých eh, turistických místech, kam jezdí francouzi, třeba v Řecku. Píšu to vlastně pro celou planetu. Uvedu příklad, já jsem eh, přednedávnem byl kontaktován telefonicky kolegou, který pracuje v polských novinách a on mi anglicky říká, já jsem se přečetl uh, tvůj text o Lady Ashtonové. A já jsem říkala, co pak, eh, eh, co pak jsi to přečetl francouzsky, to jsem neviděl, že umíš francouzsky. A on řekl, kde pak, kde pak, četl jsem to polsky. To jsem netušil, že to bylo přeloženo do polštiny. To je velice eh, stísňující, protože představte si, že bych v takovém článku eh, pomlouval paní Eštonovou a představme si, že by se paní Eštonová s tímto seznámila v lepším případě v Polsku, v horším případě v Zimbabve. To by opravdu vyvolalo velice složité situace pro stanovení práva rozhodného a příslušného soudu. Čla, novinář, který dnes píše článek, eh, musí znát nejen zákonodárný rámec, ve kterém Eh, pracoval dříve, než došlo k této dematerializaci informací. Já teď vlastně bych musel znát eh, právní řád, který v této věci existuje při nejmenším v 27 členských státech. Další příklad. Eh, před nějakou dobou jsem napsal o článek o Dominiku strauss a on se s tímto článkem seznámil ve Washingtonu jakožto ředitel um, eh, IMF a klidně mě mohl žalovat, eh, protože tam byly některá tvrzení o jeho soukromém životě. Čili ta dematerializace sdělovacích prostředků je zásadně důležitým faktem. Vy, zákonodárci, si to musíte uvědomit, protože už neexistuje jenom nějaký vymezený prostor, pro který je určená publikace. Já, když píšu článek do svého blogu, tak je to okamžitě šířeno po celé planetě. A mm, já naštěstí mluvím francouzsky, takový malý zanedbatelný jazyk, který už skoro nikdo nerozumí, ale představte si, když píšete anglicky, eh, tak eh, anglicky píšící novináři ti musí daleko více trpět eh, touto situací. A ještě jednu věc si musíme uvědomit. Oblast médií, eh, tedy svoboda tisku, tedy demokracie, eh, jsou ohroženy. Hospodářské zdraví sdělovacích prostředků je, je velice křehké, zranitelné. Eh, noviny mizí, vidíme to v USA a přitom v USA se noviny dobře prodávají, mm, některé noviny zanikly. U nás ve Francii, v Německu, všude je jsou noviny na tom velice špatně eh, britský eh, tady odborník hovořil o eh, sankci 220 tisíc liber šterlinků. No, jestliže nás odsoudíte k takovéto pokutě, tak prostě nás zničíte, prostě zanikneme. Soudce má dnes v takovéto záležitosti eh, pomluvy, má prostě možnost přijmout rozhodnutí, které noviny zničí, hospodářsky zničí. I na to je třeba myslet. A poslední bod. Eh, pro koho je ten zákon zpracován? To je podle mě zásadně důležité, protože v letech 2005 a 2006 to neplatí jen pro Evropský parlament, ale pro všechny naše členské státy se hovoří o oběti. To je velice zajímavé. Právo se stále více a více tvoří pro eh, oběť, tu nebohou oběť, kterou je třeba chránit proti těm eh, zlým útočníkům. Přitom já bych řekl, že já jako novinář jsem nositelem demokracie a svobody tisku a najednou jsem považován za toho zlého, eh, který útočí na nevinnou oběť. jejíž eh, pověst poškodím. Eh, to, že právo se stále více a více zaměřuje na hledisko oběti, to je zajímavé a kladu si otázku, umožní to chránit oběť? reagují na to, co bylo řečeno. Myslet na oběti je samozřejmě velmi dobré. Ano, oběti je třeba chránit, ale musíme také myslet i na hospodářskou vyváženost či rovnováhu. I na svobodu tisku, to je přece také základní právo. A na demokracii obecně. Ve jménu oběti nemůžeme dezorganizovat celou naši společnost a e, přijímat špatné zákony. Když se schvaluje určitý zákon, tak vy, zákonodárci, musíte mít eh, na mysli všechny tyto faktory dohromady. V tom období 2005 a 2006 jsem viděl eh, méně v parlamentu, více v radě, že eh, Toto všechno právě zákonodárci na mysli neměli. Na radě ministrů 2005-2006 se neustále hovořilo o oběti, kterou je třeba chránit. A není E, není náhodou, že právě italská vláda, náš přítel Berlusconi, toto křičel nejhlasitěji, protože Silvio Berlusconi se považuje za velkou oběť novinářů. Já jako novinář v praxi, e, který uplatňuje svobodu tisku, co bych se já přál? Harmonizaci e, hmotného práva Prostě jednoduše harmonizaci hmotného práva. Už nejsou hranice, tak eh, pro pána eh, vyjdeme z té logiky kolize práva, což obohacuje některé vzdělané právníky. Harmonizace hmotného práva, to je něco tak jednoduchého. Eh, bylo to v případě automobilů, proč by to nemohlo být, také v případě pomluv. Já nevidím žádný důvod, který by tomu bránil. Náš hospodářský sektor se musí rozvíjet na pevných eh, základech, které dávají jistotu. Když hovořím o harmonizaci hmotného práva, eh, zdá se, že na to všichni reagují. Ne, ne, ne, ne, my máme specifickou situaci, je tady eh, subsidiarita. No, víte, ve Francii jsme měli také specificity, například u automobilů a nakonec jsme se jich vzdali v rámci harmonizace. Kombinace Bruselu 1 a Římu 2 s vyloučením pomluv. No, já jakožto bývalý student eh, eh, mezinárodního práva soukromého eh, hovořím o tom, že je třeba aplikovat lex fori Soudce aplikuje lex fori. Pro soudce eh, eh, právo jiné země, no to je prostě jako čínština, protože nezná to jiné právo, nezná judikaturu eh, toho jiného území, část možná najde, část to všem nezná a nemůže to aplikovat dobře třeba litevský soudce, který bude aplikovat francouzské právo, tak já se omlouvám litevskému soudci, ale myslím si, že to eh, bude pro něj složité. Prostě litevský soudce bude přece aplikovat litevské právo a bude hájit eh, svou věc podle litevského eh, práva. Podle mého názoru tato věc je opravdu nejstrašlivější, když si ještě uvědomím, kdo ví, zda bych vůbec měl na advokáta v Litvě. A tady z toho vyplývá samozřejmě otázka kolize práva. No, asi je to hlavně pro obživu právnických profesí. Ti, kdo budou hájit e, novináře a vydavatele, proto je důležité, aby právo rozhodné vždy bylo právem místa šíření to řešení, které navrhujete, pakliže si to dobře pamatuji, eh, v návrhu z roku 2005-2006. Ano, to by skutečně byla záruka, že my, novináři, budeme vždy eh, pracovat v našem národním rámci a budeme znát hranice, limity našeho práva. Čili to nejméně špatné řešení by bylo vrátit se k pozněvacímu návrhu, který jste tehdy předložili. Já opravdu pléduji pro harmonizaci hmotného práva. Já vím, že to není módní, eh, princip subsidiarity je teď eh, daleko modnější a to je politování hodné. Asi bychom se měli vrátit k tomu, co bylo velikostí EU, to znamená jednotné, jednotný trh, vnitřní trh, a poté, proč ne také harmonizace hmotného práva, i když tím budou trpět někteří právníci. You děkuji vám a děkuji vám také za váš vášnivý projev. A nyní se dostáváme na konec prezentací a máme možnost položit otázky jsou zde otázky ze strany poslanců. Já sama mám několik otázek, takže já možná, takže paní Taj. Já mám dotaz na pana Beneta, který řekl, že by bylo velmi obtížné stanovit výši náhrady škody. A Eh, pan Quatermeter říkal, že by si přál harmonizaci hmotného práva. Já znám judikaturu pouze z Německa a ve Velké Británii to určitě nebude jiné. Jestliže si vzpomenu na případy Karolíny z Monaka, tak pokud se týče bulvárního tisku, tak jestliže oni pomluvami zásadním způsobem navýší své vydání a němečtí e, soudci se podívali na to, jak velké bylo vydání bez takovýchto pomluv, tak se ukázalo, že když e, omluvy, pomluvy se objeví na titulním tisku, takže se opravdu zvýší náklad a došlo k prodeji mnoha a mnoha výtisků a došlo k obrovskému zisku na straně novin. A to je třeba brát také v potaz při výpočtu náhrady škody což je zase tedy snížení toho zisku. Já osobně se domnívám, že v oblasti náhrady škody by harmonizace byla možná. Podíváme-li se na judikaturu v jednotlivých zemích, tak si se ptám pana Beneta, jestli to vidí podobně, jestli si myslí, že by to také bylo možné provést takovou harmonizaci. Děkuji vám. A já bych také na to navázala. Některé jsou obecné, některé jsou moje individuální subjektivní. Já bych nejdříve s panem Benetem chtěla objasnit, proč se domníváte, že jurisdikce v Anglii a ve Walesu byla vyňata tak, že se, že se tam předkládá a zahajuje více soudních případů. Proč si myslíte, že k tomu dochází, že opravdu se tam podává více žalob? A mě by zajímalo, zdali tomu skutečně tak je a jestliže tomu skutečně tak je, tak proč? Pokud se týče pana Hell, Nera. Tak vy tady hovoříte o tom, že ke změně ve Švédsku nedošlo, ale co mě zaskočilo, je to, že v novém věku internetu, jestliže máte člověka, který píše blog a může to být potom novinář nebo vydavatel, tak co děláte s touto situací? Já si myslím, že ten pisatel musí být zodpovědný. Takže přece nemůže, jestliže se jedná eh, o novináře, tak nemůže uniknout z odpovědnosti. Tady by mě zajímalo, jak se k tomuto staví švédský systém. Já jsem si uvědomila, že máme velký problém z důvodu rozdílu mezi právními systémy. A zde navážu na posledního řečníka, protože mně se vždy zdálo, že možná jediným řešením z těch, těchto potíží bude jakým, nějakým způsobem se posunout k jakému si horizontálnímu nástroji to je například, když máme televizi bez hranic, tak proč bychom nemohli dosáhnout něco tady? A je to složité, je to citlivé, ale jestliže každá evropská země má jakousi výchozí základnu, což je Evropská umlova o lidských právech, to je to, co nás spojuje a tak bychom mohli si stanovit také výchozí situaci a výchozí bod. A mě by zajímalo, co vy si o tomto myslíte, zdali by toto byla dobrá základna, na které bychom mohli stavět, tak abychom dospěli k horizontálnímu nástroji. Jsem příliš naivní, anebo by to skutečně mohlo zafungovat? Prosím. Nevím, zdali chcete zase hovořit ve stejném pořadí. Pokud se týče prvního bodu, tedy eh, harmonizace náhrad škod, překážky, jsou velice složité, také výchozí situace se jsou složité, proto harmonizace by byla také složitá. My bychom mohli harmonizovat maximálně, maximální stropy. V současné době to bylo 220 tisíc liber, ale je to velice pružný systém, protože nikdo nemůže říci, zdali je tato částka správně vysoká a my bychom to mohli e, uplatnit v rámci našeho právního systému, protože jestliže někdo byl e, skutečně poškozen, tak by dostal takto odměnu za své utrpení. Takže v rámci našeho právního systému tady máme jistou pružnost. Ale pokud se týče pomluv, tak ty nesmí být levné, protože na jedné straně musíme podporovat svobodu projevu, ale musíme také myslet na tom, že tady často to bývá, že někdo je pomlouván z komerčního hlediska a také je narušováno jeho soukromí, protože vydavatelé dobře vědí, že se zvýší jejich náklad nebo také zvýší sledovatelnost. To znamená, že v Anglii je velice těžké stanovit, kdo za co může, zdali to dělá, kdo schválně. Nevím, zdali znáte případ rodiny McCanns, protože McCanns byli neustále obvinováni z vraždy své dcery. A to bylo také proto, protože když se tato informace dostala na titulní stránku, tak byl náklad daleko větší. Proč si lid, proč lidé považují anglický právní systém za atraktivní. Já bych to chtěl říci, že lidé začnou považovat anglický systém za atraktivní, protože je takto prezentován médii. Eh, já nemohu zde hovořit autoritativně, protože já nevím, jaké jsou náhrady v jiných zemích, ale pro mnoho z nás opravdu 220 tisíc liber je hodně peněz. A to, ta tento strop se málo kdy dosahuje. Já jenom si vzpomínám, že tato hranice byla dosažena, když byli dva sociální pracovníci označeny za pedofily a tito lidé, dokonce to došlo tak daleko, že tyto lidé se pak museli skrývat a tito lidé dostali toto očkodnění, ale běžné očkodnění bývá daleko nižší. Historicky tak práš právní systém byl atraktivní, protože to také souvisí s nedávnou inovací, že žalující strana podá žalobu a povolí skutečně projednávání žaloby, jestliže se domnívá, že je tato eh, žaloba skutečně odůvodněná. Mm, jestliže vy někoho eh, žalujete, tak kvůli podvodnému jednání, tak je to potom má daleko závažnější dopady, jestliže se jedná o osobu blízkou. Takže proto zřejmě se Anglie stala přitažlivým místem pro takovéto žaloby. A já musím říci, že útoky na britský systém z Ameriky nejsou odůvodněné. Uh, protože takovýto systém existuje po celé Evropě. Já doufám, že, po celé Evropě doufám, že jsem zodpověděl vaše otázky. Já se budu snažit reagovat na dvě položené otázky. První otázka se týkala blogů, blogerů v švédském systému. Takže zdali bo, by mohl být popotažen k odpovědnosti. Ano, může být popotažen k odpovědnosti e, při registraci této stránky a jestliže je tady také vydavatel, který má zodpovědnost nad touto stránkou. Podle mého názoru však toto jsou velice malé, řídké případy. Já nevím, zdali je tady nějaká soustředěná stránka blogu, ale běžný bloger by neunikl spravedlnosti, jestli jestliže by se tedy nenašla nějaká instituce, která by za něj odpovědnost převzala. A tak to zřejmě asi také nebude. Otázka harmonizace především tedy hmotného práva v Evropě, když jsme všichni podepsali e, úmluvu. Já si myslím, že je naivní domnívat se, že může dojít k harmonizaci. Evropská úmluva Spouze stanovuje vnější rámec toho, kde může být zakotveno právo členských států mezi články 8 a 9. To znamená, že členské státy zde mají poměrně velký manevrovací prostor a můžou se přiklonit k jedné či k druhé straně. Já samozřejmě nejsem politik, ale spolupracoval jsem s politiky a znám také švédskou politiku. A mohu vás ujistit, že kdybyste byl švédským politikem a byl byste unavený politickým životem, tak by to byl dobrý návrh. Bylo by to absolutně nemožné toto říct Omlouvám se, že to takto říkám na tvrdo. Eh, K poslednímu bodu bych eh, se chtěl vyjádřit trochu jiném duchu. Já myslím si, že pomocí judikatury Evropského soudu pro lidská práva jsme na cestě, která vede k tomu, abychom eh, harmonizovali, sjednotili v, obr- v Evropě právo na ochranu osobnosti. To rozhodně máme zde takový velice skandální případ, ke kterému došlo v Německu, jmenuje se Karolíně z Hanovera, eh, z Hanoveru je to ta samá monacká princezna, kterou všichni známe. A tam šlo o to, kdy, že nejdříve spolkový soudní dvůr se snažil vyvážit mezi sebou svobodu tisku a ochranu soukromí. Šlo tenkrát o soukromé fotografie. A potom německý ústavní soud se tím znovu zabýval, skorigoval rozhodnutí německého nejvyššího soudu a to potom ovšem toto rozhodnutí ústavního soudu zvrátil soud pro lidská práva a to relativně revolučním způsobem a posílil revolučním způsobem právě právo na ochranu osobnosti. To ukazuje, ať se nám to již líbí či ne, že nemůžeme hovořit o tom, že je to takový opravdu velice hrubý rámec, v rámci něhož signatářské země mají velkou prostor, velký prostor pro manévrování. To není pravda, je to čím dál tím méně pravda. A máme čím více eh, států, které nemají vlastní ústavní soudnictví. Dobrým příkladem je Rakousko. A zde eh, celá Existuje celá řada rozhodnutí Soudu pro lidská práva právě v oblasti svobody tisku a ochrany osobnosti. Takže jsme na dobré cestě ke harmonizaci. Ja? bylo i řeč, pan Sabiny jednou řekl, že kodifikovat by se mělo teprve to, co se vlastně v rámci vlastní dlouhodobého procesu již harmonizovalo. Já jsem ovšem toho mínění, že pokud bychom čekali ještě 20-30 let a měli bychom stávající praxi, tak možná potom bychom byli e, tak daleko, že, že bychom tu harmonizaci měli. Ovšem otázka je, je třeba to urychlit? A na to si můžeme po, zodpovědět pouze, když sami budeme vědět, kolik rozdílů sami chceme mít v Evropě v této oblasti. Případ Yahoo ve Francii ukázal, že svobodné demokracie zachází zcela rozdílným sluzovem se stejným výrokem, se stejným tvrzením. A vše, co se týká národního socialismu, nacismu a holokaustu, by bylo v Německu vysoce citlivou eh, záležitostí, tematikou, kde v podstatě nelze nic takového tolerovat. S tím se jaksi to je velice citlivé téma. Ovšem naopak zase jiné země, které nemají stejnou historickou zkušenost jako my, tak ti s tím tématem zacházejí jinak. Tedy vystává otázka, chceme to opravdu mít opravdu ve všech zemích stejné, nebo si chceme ponechat jistý manévrovací prostor pro jednotlivé národní rozdíly a diference. To je v podstatě již politická otázka a není na ní jednoduchá odpověď. Ale z důvodu, eh, který jsem zde naznačil, si myslím, že by bylo lepší eh, rozhodně z krátkodobého hlediska eh, si ponechat ten stávající proces, aby to běželo dál. Tady máme Evropský dvůr pro lidská práva, který to tak postupně harmonizuje a na druhé straně eh, zde máme koordinaci národních právních systémů pomocí kolidního kolizního práva a myslím si, že je to lepší než eh, harmonizace hmotného práva. A ještě se chci vyjádřit k internetu. Je eh, samozřejmě zcela správné, že internet představuje obzvláště velkou výzvu a že tato výzva bude narůstat, protože tisková média ztrácejí na významu. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že technický pokrok, který se týká ochrany práv internetu, eh, také je neustále na postupu. V dnešní době máme již vysoce sofistikované filtrační techniky, například na eh, ochranu před dětskou pornografií. A tyto techniky bychom mohli stejným způsobem uplatnit i v ochraně jiných práv a je možné je i nadále rozvíjet a prohlubovat. Takže není nutné říct si fatalisticky, e, žijeme na jedné planetě a je možné to tedy e, vyřešit pouze celoplanetárně anebo vůbec. Já si myslím, že technické možnosti nám nabízejí zohlednit kulturní diference mezi jednotlivými členskými státy, dobrým způsobem. Já si myslím, že to je nejlepší řešení, i když si samozřejmě z dlouhodobého hlediska přeji, abychom se všichni dostali na jednotnou úroveň. A ještě poslední poznámka k otázce, proč eh, britské soudy přitahují žalobce. V Německu jsme toho dojmu, že disponibilita, disponibilita nominal damages je velice důležitá. Totiž, že když chceme náhradu škody, tak nemusíme prokázat, že jsme opravdovou skutečnou újmu utrpěli. Že i přesto dostaneme tedy tuto škodu uhrazenu. Já nevím, za je to pravda, ale chtěl jsem to tady pouze zmínit a poukázat na to. Děkuji. Eh, Já také stručně budu reagovat v odpovědi na vaši otázku která už samozřejmě byla výborně pojednána řečníky přede mnou. Pokud jde o horizontální aspekty, to je harmonizace, já myslím, že nesmíme zapomínat, že některé členské státy, včetně Francie, uplatňují trestní sazby v případě pomluv. A jestliže dojde k harmonizaci na EU, tak to může být pouze na občanskoprávní úrovni. A je pak eh, riziko, že by tady, bylo, že by tady byla harmonizovaná oblast, ale eh, ta by se týkala pouze občanskoprávních aspektů a nikoli trestně právních aspektů. A, takže vlastně by pak i přes harmonizaci existovaly nezanedbatelné trestně právní sazby. Já jsem také hovořila o směrnici televize bez hranic, tak jak byla novelizována v roce 2007. Zdá se mi, že eh, prosazuje princip původu, který se týká eh, především pro eh, administrativní povolení, veřejnoprávní vysílání. Mohla by tato směrnice být základem či principem rozhodného práva pro aspekty Eh, pomluvy či narušení soukromého života? To si nemyslím, protože toto by bylo veřejné právo eh, administrativní povolení, odborné aspekty a nikoli um, hmotné právo. A i kdybychom o tom uvažovali, to znamená, že bude platit uh, území uh, skutku, které věci způsobilo, co když těch skutků je ovšem několik a jsou na území dvou či více různých států, to pak nebude možné rozhodnout. A uh, pak právo, které bude považováno za rozhodné, by třeba posuzovalo eh, záležitosti jinak. Nebylo by to považováno za ústavní v jednom členském státě, i když by bylo možné tady hovořit o harmonizaci prostřednictvím rozhodnutí soudního dvora. Dále, a to už chci skončit své vystoupení, eh, místo skutku, který eh, způsobil újmu. Eh, co by to znamenalo? Eh, to by znamenalo, že toto kritérium by pouze eh, mohlo platit uvnitř EU. Jakmile by tento skutek vznikl ve Spojených státech, tak si myslím, že by nařízení nemohlo být odůvodněno jakožto pravidlo, které stanoví právo rozhodné. A pak ve skutečně mezinárodním měřítku ve skutečně mezinárodní e, situaci by to takto platit nemohlo. Ovšem samozřejmě záleží na tom, jak by v takové věci rozhodl Evropský soudní dvůr, kdyby k tomu došlo. Takže to jsou z mé strany takové první poznámky. A já bych chtěl říct, že to, že tady neexistuje stabilní právní rámec, to velice e, ruší Eh, narušuje vývoj eh, médií. Dnes médií, zejména tištěná média, noviny, eh, jsou jako akrobat. Pustili se první hrazdy, ale ještě se nechytili druhé hrazdy. Jsou v prostoru, ve vzduchu mohou spadnout. A to, že teď nemáme stabilní prostředí, to je velice nebezpečné. Jak řekl jeden z řečníků, i vymyslím. U televize se podařilo to vytvořit, tak já nevím, proč by nebylo možné to udělat také pro eh, tisk, zejména ve věci eh, pomluvy, což je centrální věc. A teď chci reagovat na to, co řekl tady švédský profesor. Jeho poznámka, no já myslím, že už tuto argumentaci slyším už 20 let a je to eh, kulturní námitka, specifičnost, eh, hlavně se nesmí nic změnit, pouze koordinace, žádná harmonizace. To jsou námitky, které slyším neustále. Již v roce 83-84 eh, v dohodách sárbrikenských, později takzvaných Schengenských už tehdy se říkalo totéž. Přece si, omlouvám se, přece si to Eh, přece si nepředstavujete, říkali francouzi, že my umožníme Němcům, aby ve své uniformě ráno zaklepali na eh, okno francouze a udělali tam domovní prohlídku. Přece si nemyslíte, že něco takového můžeme povolit. Omlouvám se Němcům za ten příklad. Ale eh, prostě v právu je to ještě uh, Eh, ještě silnější. Prostě vždycky se najdou námitky proti takové harmonizaci eh, právní a soudní. Je to podobně jako i v diplomacii. Hlavně, prosím, nenechte se ovlivnit odbornými námitkami. Odborné námitky budou pořád. A já ostatně bych také měl dobré odborné námitky, kdybych byl na straně právníků. Já jsem pět let pracoval jako advokát, takže vím, jaké se argumenty používají, když hájíte svůj vlastní eh, talíř, své vlastní zájmy. A eh, v této oblasti, která není tak citlivá, jak se říká. No, e, týká se to Karoliny z Monaka, to přece není e, tak e, strašně překvapivé. Já myslím, že i přesto je možné pokročit před v harmonizaci v Evropě. Well. Děkuji. To byl dobrý závěr a také jsme strávili velmi, velmi zajímavé odpoledne. Děkuji všem řečníkům za jejich vstupy. My ještě o tom budeme přemýšlet. Nejsme pod žádným tlakem, abychom rychle museli předkládat nějaké návrhy na zákonné předpisy to je začátek období reflexe a přemýšlení a my budeme pokračovat naší práci na Brusel 1 a také uvidíme, zdali se nám také podaří vyplnit veškeré mezery a nedostatky v Římu 1. Děkujeme řečníkům. Thank you very much. Děkuji vám.